La Presidente. la seduta è ripresa. Drazí kolegové, Zahájíme naše jednání. Zápis ze jednání zítra byl rozdán. Pokud nemáte žádné připomínky, pak je tento zápis